Se siete d'accordo possiamo cominciare pur con... Pokud eh, s tím souhlasíte, tak začneme, protože už se nabíráme malé zpoždění. Měli bychom pokračovat v naší schůzi po velmi nabitém dopoledni, kdy jsme se setkali se čtyřmi řeckými ministry nám představili svůj náročný program na příštích několik měsíců. Dnes odpoledne bychom měli eh, projednat pozměňovací návrhy u důležitých věcí. Jak víte, budeme o tom hlasovat 24. února na zvláštním zasedání ve Štrasburku. A cílem by mělo být eh, dodržení časového plánu pro toto věc, eh, protože nám to komplikují volby a já doufám, že se nám to podaří. Pojďme se tedy podívat na ty pozměňovací návrhy. Už jsme měli příležitost eh, obsah této zprávy projednat a já bych chtěla na úvod dát slovo Pilar del Castillo, která nám eh, zhrne ty pozměňovací návrhy. Máme tady potom několik eh, náhradníků za obvyklé kolegy, ale doufám, že budou všichni připraveni a že naše diskuze bude obsažná. Pilar má slovo. Děkuji. Dobré odpoledne. Já se omlouvám za to, že jsem dorazila o trochu později. Byla jsem na jiné schůzi, která byla docela naléhavá, takže se mi nepodařilo přijít úplně včas, ale mám pocit, že i tak máme dost času na to, abychom společně mohli probrat, a to důstojně, ty pozměňovací návrhy. Já to můžu shrnout eh, relativně rychle. Eh, mohu Eh, se obrátit na své kolegy a říci, že jsme měli poměrně dost příležitostí se společně eh, pobavit o těch pozměňovacích návrzích. Už jsem stihla říci, co si o nich eh, myslím. Tento balíček o jednotném evropském trhu s elektronickými komunikacemi bych chtěla uvést tím, že řeknu, že přes ty obrovské časové problémy a ten časový harmonogram, eh, který vyplynul z toho předložení návrhu komisí, bych chtěla říci, že si velmi vážím tvrdé práce komise, zejména komisařky Cruz, protože tady šlo o to, jak předložit celou řadu opatření, která by mohla dát nový impuls vytváření eh, jednotného trhu s elektronickými komunikacemi a dotáhnout to dokonce ještě před koncem tohoto volebního období. Víme, že to je velmi zásadní eh, eh, věc, který, která může být velmi prospěšná pro rozvoj digitální ekonomiky a digitálního trhu. Aby k tomu došlo, musíme mít kvalitní a jednotný trh eh, s elektronickými komunikacemi. A já bych tomu chtěla říci následující, a sice, že v Evropském parlamentu se teď nacházíme trošku eh, zvláštním okamžiku, protože se blížíme našemu konci našeho období, ale měli bychom zajistit, že přispějeme k vytváření těchto lepších podmínek, které by potom měly platit v celém sektoru informačních a komunikačních technologií. Hlavně tady, tady mluvíme o telekomunikacích. A já si myslím, že máme možnost eh, toho dosáhnout, máme dosáhnout možnost přispět k hospodářskému růstu. A proto si myslím, že to je věc, která je opravdu nesmírně důležitá. A v tomto kontextu bychom také měli zvažovat ten návrh komise. Cíl je velmi eh, široký a zásadní, má obrovské implikace i pro další věci, jako je například konkurenceschopnost, má to dopad na také vytváření pracovních míst v EU. Takže ten cíl je velmi ambiciozní a já pořád doufám, že se nám podaří ho naplnit. Teď k vlastnímu obsahu návrhu. Už jsem říkala několikrát, že všechno nebude hotové eh, a nevznikne eh, tak rychle ten jednotný kdejtelní trh. Máme tady internetový, internetové obchodování, ale to jsou všechno předpoklady, které by nám měly umožnit pokrok u těchto věcí. Já doufám, že pokud se nám podaří to všechno složit dohromady a pokud přijmeme správné rozhodnutí, tak bychom mohli vidět mohli mě přesvědčit. Pokud to rozhodnutí nebude správné, tak to samozřejmě tak dobře fungovat nebude. Ta opatření můžete vidět jako pilíře, chceme lepší politiku spektra, chceme více optimalizovat frekvence, protože to je eh, důležité pro rozvoj digitální ekonomiky. Je to také důležité pro rozvoj telekomunikačních mobilních eh, sítí a připojení prostřednictvím těchto sítí a zároveň to samozřejmě souvisí s dalšími aspekty, které by měly zlepšit eh, způsob, jakým telekomunikační trhy eh, fungují v celé Evropské unii. A pak je tady ten návrh, který jsem předložila, a sice to, že bychom se měli snažit vyhnout zbytečné složitosti a byrokracii. Měli bychom se snažit všechno zjednodušit, měli bychom také tady mít odkaz na Berek. Víme, že Berek je eh, fungující organizace, je to regulátor, A v té krátké době, co existuje, se podařilo dosáhnout eh, určitých eh, úspěchů, takže bychom měli podpořit další práci Bereku. A myslím, že všichni se zhodneme na tom, že k tomu všemu musíme přistupovat eh, s určitými představami, protože internet by hlavně neměl někoho vylučovat. Internet by měl být inkluzivní. Nemělo by to být eh, považováno za něco, co někoho vylučuje, ale je to nástroj integrace. Proto je to tak eh, zásadní pro zlepšení kompetitivnosti naší ekonomiky. Nabízí možnosti vzdělávání, odborné přípravy, poskytování různých služeb, zlepšení veřejných služeb. A mě, mě mohlo by to také pomoci podnikům vytvářet nové eh, modely podnikání inovace, takže se to nabízí pro všechny, kteří mají nějakou vizi, aby ji mohli realizovat. K tomu by ten internet měl sloužit. Pokud se někdo bude pokoušet internet eh, omezovat, tak to ani není eh, proveditelné. a šlo by to proti vlastní povaze eh, internetu pro společnosti, pro mm, potřebitele, prakticky kohokoliv, kdo si přeje ehm, svůj potenciál zúročit a naplnit eh, svou eh, vizi. Internet sebou také nese celou řadu dalších technologií. A vzhledem k inkluzivní povaze internetu, k jeho otevřené, otevřenosti, si myslím, že by mělo být mnohem jednodušší, nebo by mělo být relativně jednoduché se dohodnout. Potom jde o roaming, různé aspekty, které s roamingem souvisí. Měli bychom ukončit existenci těch zvláštních roamingových sazeb za eh, textové mm, zprávy, za volání, za přijímání zpráv, za datové služby. To znamená, že někteří internet eh, nevyužívají a je to právě protože nemají eh, žádnou smlouvu s tím domácím poskytovatelem, protože ty eh, poplatky za to jsou potom eh, obrovské. A kdyby ty sázby nebyly tak vysoké, tak by toho využívali mnohem více. Já myslím, že se všichni zhodneme mm, na těch hlavních cílech. Určitě jsou niance, o kterých budeme muset dále diskutovat. Ale já eh, si myslím, že ten konsenzus bude možné dosáhnout. A teď k pozměňovacím návrhům. Myslím, že tady je prostor pro dohodu ve všech oblastech. A já doufám, eh, že k té dohodě dospějeme. Upřímně řečeno, si myslím, že celý výbor by mohl eh, tuto zprávu podpořit. Určitě eh, budeme jednat o kompromisních eh, návrzích a potom vznikne nová verze zprávy 24. února. Potom by to mohlo v dubnu jít na plenární zasedání, což by znamenalo, že bychom mohli v září pokračovat v dialogu s radou a být ve velmi dobré pozici. Takže ještě jednou říkám všem kolegům, že máme tu příležitost a myslím, že by byla škoda, kdybychom nevyužili eh, tu šanci, kterou teď eh, máme. Měli bychom se snažit optimalizovat všechny ty možnosti, které nám návrh komise nabízí. Já už v tom svém návrhu zprávy mám řadu komentářů. A všichni bychom eh, se hlavně měli zamořit na to, jak zaručit inkluzivnost a otevřenost internetu. Nemyslím si, že by nikdo nebyl proto, aby ten internet byl uzavřeným prostorem. Pokud promarníme tuto příležitost, tak potom eh, se z toho budeme muset odpovídat evropským občanům ve všech členských státech. To je všechno, co bych tomu chtěla říci a těším se na komentáře ostatních. A děkuji, Pilar, za tento obšírný úvod. Nejsou tady všichni přítomní, máme tady několik náhradníků Edith Herzog za socialistickou skupinu. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěla omluvit Katrin, která tady dnes nemůže s námi být, ale dala mi psaný text, který bych ráda přečetla, aspoň k těch hlavních věcech, hlavně pro zápisu, aby to bylo úplně jasné. Dostávám se rovnou k věci eh, jedna na licence, autorizace, to by měl být nejsnazší kompromis podle našeho názoru a podle toho, jak už to zpravodajka navrhla. Standardizovaný formulář by tady byl oznámení, a takže my v tomto směru zpravodajku podporujeme a to je tedy naše stanovisko. Berek. E, nedávno náš kolega Serov dělal zprávu, byla přijata na plenárce a tam je několik způsobů naznačeno, jak její fungování zlepšit jsou tady pozněvací návrhy k TSM a tam se požaduje radikálnější transformace, aby to byla naprost, opravdu agentura. To si myslíme, že je trošku nikoliv na místě. Všichni souhlasí, že BEREK je stále efektivnější, a že začíná eh, dělat přesně to, kvůli čemu byl vytvořen. Proto si myslíme, že bychom neměli strukturu radikálně měnit. Osobně bych k tomu poznamenala, že v rámci dalšího bodu budeme mít dialog s novým kandidátem do Bereku, který je z mojí země a mohu hrdě říci, že to je člověk, který má zkušenost z rady, ze spolupráce s parlamentem, v té věci se vyzná, takže si myslím, že poskytuje dostatečné záruky. Ohledně Bereku důležité je neměnit všechno než začnou poskytovat i výsledky. Jistě potřebujeme určitá zlepšení, ale co se dá dělat v rámci struktury, které máme teď harmonizace, eh, co se týče podnikatelských služeb. Vítáme, že jsou poměrně velké energetické ceny, které poskozují naši globální konkurenceschopnost, proto určitě bychom měli mít nižší ceny na podnikovou komunikaci. Proto musíme zlepšit v tomto směru naše nařízení že by to nemělo znamenat další zbytečné, eh, zbytečné náklady. To bylo deváté doporučení z loňské studie eh, protože nakonec je tady eh, jasná digitální společnost, proto je třeba také zajistit přístup k evropským podnikatelským službám. Dále je třeba nastavit opravdu rovné podmínky pozměňovací návrh 7 5, 1, 2 a 3, kde se vlastně má měnit definice v rámcové směrnici o elektronických eh, komunitárních službách Měl buď tedy, aby eh, se něco zahrnulo nebo naopak vyloučilo. O tom můžeme hovořit, ale musíme mít na zřeteli změny, o kterých se tady, že změny, na kterých se dohodneme, by mohly mít potom zase dopad na další legislativní texty, kde se tato slova vyskytují. Například uchovávání dat anebo směrnice o elektronickém obchodu. Je eh, jasný argument pro to, abychom se podívali na interakci mezi elektronickými komunikačními službami a službami pro informační společnost, ale asi by bylo třeba udělat něco víc, než se jenom zpětně podívat na, rámcové, na definice v té rámcové směrnici. Teď spektrum, to je další bod. Spektrum, tady bychom měli být v souladu se současnou rámcovou e, směrnicí. A myslím tím také vyváženost mezi vysílačícími organizacemi a myslím zase ty náklady, náklady a je třeba také nechat dveře otevřená o spektra, kde se nebude udělat licence. Je třeba ale dát další jednotu. Musí tady být eh, minimální trvání licence, uvažuje se o 20-30 letech a, a dát eh, tady další evropskou um, úroveň prostřednictvím postupu podle článku 7, i když bude třeba ještě dokázat kapacitu pro řízení spektra otázka interferencí eh, vlastně eh, na tu se neodpovídá v textu komise. Katrin k tomu má pozměňovací návrhy, aby se zajistilo, že nové a stávající existence, eh, technologie můžou dobře koexistovat. Takže potud všechno je dobré a v zásadě souhlasíme s většinou toho, co říká zpravodajka, ale ty poslední dva body se zdají trošičku um, obtížnější, které to jsou. První je roaming, Stanovisko pana, pa, parlamentu je proto, aby se, aby se vyloučily eh, roamingové poplatky. To není nic nového. A tentokrát se určitě bude eh, argumentovat, aby v roce 2015 nebo 16 roamingové poplatky skončily. Také eh, jsou tady další pomocná opatření, eh, o kterých se hovoří v této souvislosti. Jaký tedy dopředu? Eh, nové stropy nebo jenom to uzavřít a bez zastropení? A jak konkrétně text by měl vypadat? To musíme teprve řešit. Uh, Teď pokud se týče o neutralitu, pak eh, si myslíme, že tady eh, pokud jde přístupu k internetovým službám, eh, zmínka o zásadě nejlepší snahy, specializovaných službách a specifikace toho, co by bylo rozumným řízením provozu. Specializované služby zahrnout zmínku na, o uzavřených sítí ve, ve velké řadě pozměvacích nás, nás na, eh, na, v návrhu, co se týče definice bereku, to nelze. Pokud se týče eh, řízení provozu, pak jde o to, zda tady budou kritéria na uzavřeném nebo otevřeném seznamu. Samozřejmě hodně pozměvacích návrhů a bude s tím hodně práce. Přejeme vám v tom hodně štěstí, my vám zajisté rádi pomůžeme. Děkuji, Edita. Skupina ALDE. Já eh, nemám už toho tolik co dodat. Eh, mohu jenom eh, upozornit na pár věcí, které říkala Pilar, a se kterým, které já chci zdůraznit, jak říkala pravodajka, tak internet přináší skutečnou přidanou hodnotu pro naše občany. Je to otevřená platforma a já si myslím, že pokud se nám podaří to správně schválit, tak tím můžeme velmi výrazně přispět dalším rozvoji. Ta poslední verze, kterou jsme dostali, se nějak zvlášť neliší od té první, kterou jsme od Pedla dostali před dvěma měs- devíti měsíci. Na té jsme se v těch zásadních bodech zhodli. Eh, Tam se v podstatě opakují ty stejné věci, o kterých jsme se dohodli eh, ještě před letními prázdninami v loňském roce. Já bych chtěl eh, poukázat na dvě oblasti, ke kterým jsem já a moje skupina předložila několik pozměňovacích návrhů. Za prvé to otázka dat pro roamingových poplatků a to, že to hraniční datum by mělo být rok 2015. Já si z toho trochu dělám obavy, a nejenom proto, že někteří začali mluvit roku 2016, ale pokud Ores má mít eh, čas, aby eh, proskoumal všechny tyto věci, tak by to znamenalo, že by komise potom ještě před rokem 2016 mohla předložit návrh, který by zakazoval všechny roamingové poplatky. A proto eh, bychom se na to měli podívat o něco eh, blíž, takže se ptám, jestli ten, co je tady navrhováno, je vůbec realistické, realistické, co se týče časového plánu. Podle mě je to naprosto eh, zásadní věc, ten zákaz roamingového poplatku. A také uvidíme, jak se k tomu postaví obchod, protože tady bude potřeba stanovit určité stropy. Pokud to neuděláme, tak se zase dostaneme do situace, kdy tady vznikne pět velkých monopolů, pět velkých eh, společností, Orange, Telefonica eh, a několik dalších. A ti jediní potom zůstanou ve hře, protože už tu infrastrukturu mají. A pokud chceme rovné podmínky pro jak ty velké operátory, tak pro ty malé, a pokud nechceme, aby ty své náklady přenášely na zákazníky, tak musí vzniknout skutečně konkurenční prostředí a nesmíme eh, eh, těm velkým dát do rukou možnost eh, předusit ty malé operátory. Takže tento zákaz roamingu musí být doprovázen také e, stropy e, v oblasti velkou obchodu, velkou obchodních poletku a to datum musí být 1. června 2015. O to bychom měli nadále usilovat. To už jsme jednu slíbili. Je to datum, eh, po kterém by občané neměli už dále platit tyto poplatky, když eh, používají svůj mobilní telefon eh, v zahraničí. A teď ke spektru. Zpráva Pilar je o něco ambicioznější než to, co nám původně navrhovala komise. Já jsem tomu rád. Já jsem sice k tomu předložil pozdělací návrhy, které jsou ještě možná o něco ambicioznější. Pan Heckmark je stejného názoru a my doufáme, že se to podaří prosadit. Musíme se uvědomit, že v různých zemích jsou různé podmínky, že se pořád digitalizují frekvence 700 až 1200. A potom jsou tady ještě kulturní eh, rozdíly. Ale já si myslím, že v tom nejsou mm, nějaké rozpory. Je potřeba eh, provést tu digitalizaci, přestože nebudeme využívat eh, veškeré spektrum, které máme k dispozici, protože rozhodně by to nemělo vést k eliminaci kulturního obsahu. To neplatí pro, pro, pro celý svět. A myslím si, že jsou tady všechny důvody pro to, abychom byli co nejambicioznější, abychom projevit dostatek odvahy, je dobře ukázat spotřebitelům, že děláme všechno pro to, abychom vytvořili nějakou přidanou hodnotu. Myslím, že by to také mohlo přispět ke zlepšení konkurenceschopnosti v eh, budoucnosti a k vytváření pracovních míst. Grazie, kolega Rode. La parola ora alla... Děkuji. A slovo má eh, další kolegyně jako Stínová zpravodajka. Chtěla bych vám všem poděkovat. Chtěla bych poděkovat za tento velice rozsáhlý úvod k celému balíčku a k pozměňovacím návrhům. Ráda bych také poděkovala oběma stínovým zpravodajům za sociální demokraty i za ALDE za jejich poznámky. Já nebudu dlouze hovořit o obecných ustanoveních. Jak Pilar ví, vyhovuje mi její přístup, abychom se v diskusi zaměřili na omezené množství tam, v nichž, z nich se týká původní návrh. To je určitě velice užitečné pro všechny ve výbory i parlamentu a je dobré, že se zpravodajce podařilo trošku tu složitost omezit. Pokud je o pozměňovací návrhy, Tedy pozměňovat legislativní záležitost vždycky je věc dále složitá, ale určitě jsou tady takové návrhy, které mohou být užitečné. Chtěla bych nejprve se zmínit o telekomunikační infrastruktuře. To je ta obtížná část toho nařízení. Já vítám zavedení doložky o přeskumu funkčního oddělení, aby se zajistila patřičná konkurenční schopnost. O tom se hovořilo v Evropském parlamentu už dříve dříve a doufám, že funkční oddělení, eh, jakožto eh, opatření pro eh, posílení konkurenční schopnosti bude znovu nastoleno, abychom se zaměřili na to, jak můžeme vytvořit pobídky pro kvalitní investice více do širokopásmových technologií pro Evropany. Rovněž jsem ráda, že nadále eh, fyzikální unbundling eh, je tady eh, jako priorita od EPP i od liberálů. To bylo velice užitečné pro evropskou konkurenceschopnost. Původní nařízení od oddělení unbundlingu z konce 90. let způsobilo, že evropští občané získali přístup k širokému pásmu telekomunikacím, což by jinak nebylo. Navíc bych chtěla Eh, poděkovat EPP za to, že navrhují také eh, eh, přeskum sazeb, konkrétně pan Nisteroj navrhuje, abychom pořádně proskoumali všechny ty poplatky nebo sazby za ukončení a to by mohlo být také velice užitečné pro cíle liberálů, aby i v, v, v rozsáhlé části se sektoru, v té velkoobchodní, aby to také se posílilo. To znamená, aby se na příště mobilní nové technologie rychle zaváděly v celé Evropské unie. Také jsme velice rádi, že otevřený internet má velkou podporu ze všech politických skupin. Samozřejmě, co do definice, co to je otevřený internet, musíme si dát pozor, abychom eh, nějak sem zadními vrátky neuvedli uzavřený internet. Eh, otevřený internet jako norma je nesmírně výhodné nutné pro inovace, a to zejména v odvětví služeb. Tady právě Evropská unie je pořád velmi silná na vnitrostátní úrovni, ale také co se týče digitálního jednotného trhu. A samozřejmě, že eh, ohledně toho, co, se, co přesně je eh, uzavřená síť a jak se k tomu postavíme, to ještě budeme řešit na zasedání stínových zpravodajů, asi i tady ve výboru, ale i tak si myslím, že už máme dobrý základ, abychom dospěli k dohodě mezi politickými skupinami. Určitě si přejeme vysoce inovativní platformu, kde by všichni mohli na rovných podmínek vstupovat do interakce tomto ohledu bych ráda se zmínila o specializovaných službách. To je samozřejmě zmíněno, zmiňují to mnohé politické skupiny a také se o tom hovořilo v jiných výborech. Jeden z největších problémů, specializovaných problémů, jak se zdá, je eh, obtíž při definování, co to je ta služba a kdo by takové specializované služby poskytoval. Je tady mnoho poznávací návrh, které jdou ve směru služeb pro informační společnost. Hovoří se o konkurenční schopnosti a o inovaci mezi těmi službami, které využívají telekomunikační infrastrukturu, aby se dostávaly ke koncovým uživatelům. Já chápu eh, obavy mnoha kolegů, že eh, tyto služby jsou nedobře regulovány. Já jsem první, kdo souhlasí, že tyto služby informační společnosti jsou nedůsledně regulovány v Evropské unii. Není to dobré, ale měli bychom si dát pozor, abychom neregulovali tyto eh, služby v rámci telekomunikačního rámce. Je totiž možné, že bychom potřebovali komplexnější přeskum toho, co ti aktéři opravdu dělají a jak by bylo možná je nejefektivněji regulovat. To by se týkalo pak i otázek antimonopolních a práv spotřebitelů a to nemůžeme dost dobře řešit jenom jedním článkem v tomto nařízení. Proto velice podporuji, co říkala paní Hercogová, že v tom případě my budeme muset požádat komisi o nezávislé hodnocení dopadu a o nezávislý návrh, jak řešit zlepšit služby informační společnosti a doufám, že i tady se dopracujeme ve výboru k nějaké dohodě aby se také zastavilo, zastavil nástup nadměrné byrokracie protože pak by eh, to nikomu nebylo jasné, kdybychom z čista jasna začali eh, chápat eh, tyto služby jako voice over IP, jakožto komunikační služby, aniž bychom jasně řekli, co vlastně děláme. To si musíme ještě pořádně promyslet. Musí to udělat jak zákonodárce, tak i komise. Pak konečně podporuji zlepšení trhu, což navrhuje EPP a, ohledně, e, ALDE ohledně přidělování spektra. Tady je hodně návrhů, které podpoří konkurenceschopnost, ale chtěla bych také podpořit Eh, návrhy o spektru bez licencí, co vnesli do diskuse sociální demokrati. Připomínám výboru, že spektrum bez licence velice často vede k velkým radikálním inovacím. Na rozdíl od USA zatím jsme se ještě nesnažili o standardizaci technických kritérií v Evropské unie pro kognitivní eh, radiozařízení. Takže jestli, že bude více spektra pro tyto inovativní služby, pak to určitě prospěje i sektoru kultury. To je výhoda navíc. A mohli bychom vytvořit nějaký prostor pro kvalitní inovace a možná pro te- takové technologie, které přijde, vzejdou od nás, než aby to bylo nejprve stanoveno v americkém kontextu. Takže bych chtěla požádat ostatní politické skupiny, aby potvořili návrh část spektra eh, přidělovat pro uživatele bez licencí, tak, aby tady byly nedominantní akteři a aby byl možný možný rychlý přístup k inovativním kapacitám a platformám. To by bylo určitě výhodné. Děkuji paní eh, předsedkyni za čas a také se těším na další spolupráci s kolegy. Děkuji. Děkuji eh, kolegyni Andersdotter a eh, nyní Charles Richester, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Když tady diskutujeme o pozměňovacích návrzích eh, k této zprávě, tak eh, já eh, bych tady chtěl připomenout, že mě velice zklamala komise a konkrétně komisař, který neodpověděl ani na ústní dotaz, který byl o který podal parlament, ani na písemný dotaz, který jsem komisaři následně zaslal. A podle mě je docela zvláštní, že jsem se nedočkal vůbec žádné odpovědi. Pokud jde o pozměňovací návrhy, tak já bych rád poděkoval zpravodajce za její práci a za eh, úspěšné zvládnutí tohoto návrhu a já jí nabízím svou podporu Eh, a podporuji eh, její pozměňovací návrhy. Nicméně eh, my máme pocit, že by si ten návrh zasloužil ještě určitý přeskum v oblasti spekter. My máme silné výhrady k těm centralizačním snahám komise, protože tady jde o národní kompetence. Je to, je to takový zlozvyk, ošklivý zlozvyk komise, poměrně častý. My bychom tedy rádi zredukovali text v tomto ohledu. A pokud jde o téma otevřeného internetu, tak si myslím, že by bylo dobré eh, objasnit eh, ten návrh. My eh, podporujeme formulaci mého kolegy pana Harbra v jeho stanovisku za IMKO, ale ten zase není tak odlišný od textu paní zpravodajky, to je jenom drobný rozdíl. A konečně pokud jde o cíle roamingu, tak nikdo, já já bych se velice rád zbavil eh, roamingu okamžitě. Nicméně je důležité eh, být realističtí. Musíme mít na paměti, že jsme teprve teď dokončili legislativu o roamingu a eh, průmysl se jí zatím ještě stále přizpůsobuje. Pilar del Castillo nedávno předložila velice přesvědčivé argumenty, eh, proč to koncové datum v roce 2015 eh, není příliš ambiciozní, ale ani příliš realistické, pokud jde o jeho dosažení. Eh, teoreticky by to bylo hezké, ale prakticky jsem pro rok 2016, tak jako navrhuje zpravodajka. Děkuji. Děkuji, pane Čičestre. To byli tedy stínoví zpravodajové a teď dostanou slovo ostatní poslanci. Prosím, držte se časového limitu tři minut, pan Hökmark. Děkuji paní předsedkyně a děkuji i zpravodajce a svým předřečníkům. Já si myslím, že když se podíváme na ty pozměňovací návrhy, tak jsou velice různorodé a je jich poměrně hodně podle mě eh, je důležité si uvědomit, že tady máme příležitost eh, posunout se eh, o určitý kus vpřed. Já jsem v posledních měsících slyšel takovou úvahu, že ty diskuze o tom, jestli Evropa zaostává nebo nezaostává, tak tyto diskuze jsou poměrně nesmyslné, protože pokud si neuvědomujeme, že Evropa zaostává opravdu jakožto ekonomika, tak eh, nám nepomůže, že jsme lídry v eh, ostatních oblastech. My se eh, musíme zlepšovat, protože Eh, důležitost digitální ekonomiky a eh, internetu pro konkurenceschopnost bude v budoucnu eh, čím dál větší. Nemá smysl, k ničemu nám nepomůže říkat, že jsme stejně dobří jako všichni ostatní. My musíme být lepší a lepší, protože situace se vyvíjí nesmírně rychle, zvlášť v posledním desetiletí. Když se dívám na ty pozměňovací návrhy v návrhu paní zpravodajky, tak já je eh, podporuji a e, myslím si, že skutečnou zkouškou pro nás bude to, jestli budeme schopni být pragmatičtí a zároveň rozhodní. Jinými slovy, jestli se nám povede dosáhnout více konkurenceschopnosti a více inovace na trhu a e, zároveň pokročit směrem k jednotnému evropskému trhu. E, tady je zapotřebí definovat, čeho vlastně chceme dosáhnout. Můj dobrý přítel a kolega Chichester eh, řekl něco, co já také mohu podpořit, nicméně o, u roamingu tady existuje eh, takový paradox. My eh, o něm jednáme na evropském úrovni, protože jestliže chceme, aby jednotlivé trhy zůstaly národní, tak tu máme příležitost pustit se ceno, cestou regulace cen, ale tím se nezbavíme roamingu, pouze poplatků za roaming, protože dokud máme 28 různých trhů, tak roaming bude reálně nastávat eh, vlivem té fragmentace a ty náklady dále eh, poplynou. Pouze je nebude platit eh, uživatel. A dále, pokud jde o spektrum, tak se musíme držet radiospektrového programu. Nastavit cíle, ale zároveň říci, že je třeba provádět pravidelné revize a otevírat spektra, protože je strategicky významné mít kapacitu a příležitost eh, k novým eh, inovacím. Podle mého názoru je nevyhnutelné, abychom tady samozřejmě diskutovali o těch sedmistech pásmech. To je problém v celé řadě členských států, ale podle mého názoru je potřeba také vzít v úvahu časové hledisko. Za druhé, pokud, druhý bod, který se týká spektra. Ten pragmatický přístup by možná byl nepoužívat slova harmonizace a tak dále, ale zajistit eh, patřičnou koordinaci a také společnou autorizaci, aby bylo e, možné dospívat k přeshraničním a doufejme i celoevropským řešením. A potom třetí bod, e, ten se týká roamingu jako takového. Já si myslím, že eh, je naprosto neodiskutovatelného, že se musíme zbavit těch vysokých poplatků za roaming. Máme tu paradox. Když se zvyšuje rapidně objem dat, tak ceny a náklady pro eh, koncového uživatele se budou zvyšovat, ať už je regulujeme jakkoliv, protože ten objem datového provozu je mnohem větší než ta míra, do které regulujeme ceny. Já si myslím, že regulace cen v dlouhodobém ani v krátkodobém horizontu není nejefektivnější cestou. Podle mě eh, je nejdůležitější Eh, zajistit ten trh na velkou obchodní straně, eh, donutit velké operátory, aby usnadňovali vzájemně přístupy do svých sítí. To říkám proto, že je to důležité také pro konkurenci na eh, národní úrovni i na evropské úrovni. Když se podíváme na dnešní evropský trh, tak tak tady hlavní problémy eh, jsou v tom eh, roamingu. ty, ty operátoři se drží eh, na úrovni, na, na tom stropu, který je stanovený evropským nařízením, zatímco ti průbojnější tlačí ceny dolů. A my musíme zajistit, aby tito tito průbojní, kteří se snaží konkurovat, byli schopni konkurovat na národní úrovni i evropské úrovni. A potom další bod, otevřený internet a neutralita sítě. Tady si musíme uvědomit, že internet se v příštích letech bude závratně vyvíjet a měli bychom si dát velký pozor na to, jak ho budeme regulovat. Jedna věc je zajišťovat přístup a e, příležitosti, to je v podstatě kvantitativní hledisko, ale nesmíme regulovat obsah. Tím bych chtěl skončit, paní předsedkyně, v celé řadě této oblasti, jako je koordinace a společná autorizace. Musíme také zkoumat to, jak můžeme posílit roli eh, Bereku. A to nejenom proto, že tady máme kandidáta na ředitele, ale protože Berek jako takový bude čím dál důležitějším eh, aktérem na, eh, v našich snahách o celoevropský trh. Děkuji. Děkuji. A paní Niebler, prosím. Děkuji, paní, předsedo, paní předsedkyně. E, e, vážení kolegové, e, já také děkuji naší zpravodajce a kolegům, kteří se tu dnes vyjádřili a kteří také podali pozměňovací návrhy, aby tuto zprávu ještě dodatečně obohatili. Já bych se chtěla vyjádřit ke dvěma věcem. Za prvé, pokud jde o téma neutrality sítě, tak tady mám jenom obecnou poznámku. Já jsem eh, si pročetla pozměňovací návrhy, eh, jsou tu i návrhy z kulturního výboru a teď je tedy otázka, eh, jak máme definovat tyto lepší služby. Shodneme se tady na nějaké, konkrét, na nějaké konkrétní definici nebo na tom, zda nějakou potřebujeme? Já tady nechci být vystaven na nějakým výčítkám, že chceme vytvořit nějaký e, internet druhé třídy. A když se dívám na ty pozměňovací návrhy, e, tak e, bych ještě poprosila zpravodajku nebo komisi o určitou analýzu. Já mám dojem, že tady ty formulace nejsou dostatečné, nicméně já věřím, že vznikne dobrý kompromis. Když čtu německý tisk, co píše o tomto návrhu, tak jsou tu ti, kteří pracují v průmyslovém výboru, kteří tedy chtějí zavést tady tu společnost druhé třídy. Já tady budu citovat z jednoho článku, který se také týká telekomunikačních eh, provozů, které jsou poměrně lukrativním biznisem. Já si myslím, že eh, tato debata se dále povede i po eh, evropských volkách volbách a e, jenom e, bych chtěla říct, že já jsem pro připuštění různých obchodních modelů na internetu, ale je zapotřebí stejný rovný přístup pro všechny, žádnou společnost druhé třídy. Takže by bylo dobré toto zajistit v nějakém kompromisu aby to nevedlo k tomu, e, čeho se nyní bojí německý tisk, který přináší děsivé katastrofické scénáře Druhá poznámka, eh, kterou bych tady chtěla eh, pronést, eh, ta se týká mých nejistot ohledně celého návrhu, vážení kolegové, protože my všichni víme, že už dlouho diskutujeme o tom, že Evropa v oblasti IT průmyslu a jeho mezinárodní situace daleko zaostává za USA i Čínou, i za Jižní Koreou a e, dalšími zeměmi. A ten návrh, o kterém se tady radíme, má sloužit tomu cíli, abychom znovu navrátili Evropě e, její e, konkurenceschopnost. Když se dívám na to, co v tom návrhu je a co není, tak mám velké pochyby a obavy o náš IT průmysl i když tento návrh projde, tak si nejsem jistá, jestli nastane nějaké zlepšení situace v našem průmyslu. A pokud jde o roaming, tak ten, ne, ten je pro mě naprosto neakceptovatelný, protože jde o další zátěž pro telekomunikační podniky. Eh, tady má pravdu kolega Chichester. I z pohledu spotřebitelů eh, je to špatné. My už jsme měli usnesení, eh, dvě nebo tři usnesení k roamingu. Komise by nás měla podpořit. Každopádně roaming je takovým rozporem sám o sobě. A když se podíváme eh, na koncentraci frekvencí v Evropě, eh, tak tady je zcela zřetelný eh, problém. Tady máme koncerny jako Nokia, Ericsson a tak dále. Před mnoha lety jsme definovali mobilní standardy a rozvíjeli a teď vlastně vlastně Nokia byla koupena americkým podnikem, takže eh, je otázka, jestli naše diskuze vůbec pomáhají tomu, aby naše podniky, náš průmysl v oblasti IT služeb, ať už jde o infrastrukturu nebo hardware a tak dále, tak je otázka, jestli nás ta diskuze posouvá někam dál. Já si myslím, že ne. To je taková moje obecná připomínka my tady můžeme do nekonečna se bavit o maličkostech, ale eh, já mám chyby o tom, zda eh, se nám podaří nějaký velký skok můj instinkt říká, že se nám žádný takový velký zlom nepodaří. Nicméně samozřejmě je možné ještě dále hledat formulace a pokud eh, ho komise přijme, tak nám to ulehčí práci. A pokud ten návrh potom bude lepší, tak já budu velice vděčná. Děkuji. Děkuji nyní kolega eh, Zaleský. A eh, my ho tady vítáme, který je, to nový náš kolega místo paní Kolarské Bobinské. S velkým uznáním přistupuji k takové filozofii, kterou tady nám předává kolegyně paní Pilar. Podrobnosti. Internet se bude natolik rychle rozvíjet a vůbec telekomunikace, že se občas k tomu musíme vracet. Tady v parlamentu, v, v národních parlamentech, na úrovni komisy, všude, rovněž v soudech. A proč? protože čím větší je svoboda, my jsme pro ně, já také za svobodu, pro svobodu internetu jsme, ale bude samozřejmě růst i riziko, že se lidé budou chovat neočekávaným způsobem a bude to mít nevýhodné důsledky počínaje eh, terorismem, plagiátorstvím, eh, to můžeme očekávat třeba ve vědě, krádeže dat. A samozřejmě, že ale nemůžeme eh, couvat zpět, musíme jít dál se životem. Jestli jsem dobře pochopil, co říkal pan Chichester, tak on vlastně říká, že unifikace nebo ústřední řízení tady nemá být. To má pravdu, ale koordinace. Určitá globální regulace tady musí být na úrovni Evropské unie. Dokonce bych řekl, Často se těžko domlouváme ve věcích kultury, identifikace něčeho národního. Třeba jsou určité eh, statky obecné kulturní v jedné zemi, jinde ne, ale musíme tedy dospět k určité dohodě. Pokud se na tom nedomluvíme, pak všechno ostatní, co se týče hodnot, prostě eh, budou eh, pryč a pak Unie už nebude Evropskou unii, ale bude to slepenec různých zájmů. Na jedné straně bych řekl tohle. Je tady určitý konflikt ze strany producentů a poskytovatelů služeb. Ti jsou motivováni k tomu, aby na tom vydělali co nejvíc, to je jasné. Na druhé straně nám jde o levný přístup k internetu. To by měli mít všichni občané. To je určitý střed ale myslím si, že jestli v technologii bude všechno dobře a jestliže to bude dobře regulováno, jestliže uživatel bude mít pocit bezpečí, pak i mm, ty výro, firmy e, producentů a poskytovatelů služeb budou dále e, se rozrůstat. Už dneska je to vlastně v masovém měřítku. Já jsem z, akademického středis, e, z akademické komunity a myslím si, že to je velice důležité právě pro výzkumy. Já jsem se v 80. letech vrátil z, e, v Kalifornie a když tehdy lidé ještě nic nevěděli u nás na univerzitě, co to je e-mail, co s tím dělat. A dnes už se nedovedeme představit, že by to mohlo být jinak. Teď samozřejmě technologie půjde dál, žáci Gatese, vůbec Silicon Valley to budou dále rozvíjet, musíme to jenom rozumně Eh, využívat, ale musíme mít oči otevřené, abychom viděli všechna nebezpečí, které představuje internet. Jako příklad eh, týkající se zase školství. Co dělají mladí lidé kolem 14 let? Eh, například takové holky, když se jim někdo um, nelíbí, když někoho nemají rádi, tak eh, se takhle domlouvají potom přes internet, ale nevědí, že to jsou vlastně třeba trestné činy a rodiče by za to mohli být odpovědní. Čili osvěta spojená s internetem musí doprovázet jeho jinak nebržděný rozvoj. A ještě, abychom udělali ještě další krok, nemusíme, nemůžeme se tam na Evropu, na celý svět, musíme být připraveni na to, že naši přátelé Číňané budou také podnikat různé kroky a třeba budou hledat co z zneužívat. A musí tady být určité dohody mezi Unii a všemi partnery na světě. Ještě jednou, Pilar, děkuji, gratuluji, to je, to je výborné. Samozřejmě, že to tohle regulování nevydrží po celý tvůj život, ale v současné etapě máme určitý eh, dokument, je, zkracuje se to, co navrhuje komise, to je dobře, aby to bylo stravitelné a aby se to dalo realizovat. Děkuji. Eh, Silvia Ticau, prego. Paní Tykal, prosím. Děkuji. Patricie. Já bych chtěla poděkovat paní eh, zpravodajce, paní Pilar Castillo. Mám jenom eh, několik krátkých eh, komentářů k této zprávě. Předložila jsem hodně pozměňovacích návrhů. Připravila jsem jich skutečně mnoho. A chtěl bych vysvětlit, eh, o co mi šlo, protože cílem tohoto dokumentu by měla být harmonizace a zjednodušení legislativního rámce pro elektronické komunikace. A já jsem čekal velkou netrpělivostí na to, aby komise tento návrh předložila, protože jsem na jedné stranu trošku očekávala, že dojde ke zákazu roamingových poplatků a já doufám, že budeme moci skutečně hovořit o jednotném evropském trhu elektronických komunikací, takže v to jsem velmi doufala. A že ty sazby se eh, budou stejně vysoké jako sazby, které fungují v rámci eh, národních eh, trhů. To jsme doufali již, když jsme přijímali nařízení o roamingových poplacích před několika lety. Nicméně, podle mého názoru, se tento návrh snaží vyřešit příliš mnoho věcí najednou a kolikrát neúplně nejšťastnějším způsobem. Myslím, že to v některých případech není úplně podložené. Dovolte mi, abych vám to ilustrovala na jednom příkladu. Já rozhodně nejsem proti tomu, aby vznikaly evropští operátoři, ale nemyslím si, že by měli mít nějaké příznivější zacházení než to zacházení, které mají národní operátoři. A proto jsem se snažila z toho legislativního návrhu vypustit ty formulace, které by navrhovaly to, že by evropští operátoři nemuseli platit daně, zatímco ti národní by je platit eh, museli. To zacházení by mělo být eh, nediskriminační a to eh, tím spíše, že se tady na některých místech vytvářejí ještě další příznivé podmínky, příznivější podmínky pro tento typ operátorů. A ke spektru, jak už říkal náš kolega, před relativně nedávnou dobou jsme schválili evropský program pro eh, rádiové spektrum. Tam jsme stanovili učitel určitel huty, cíle a v té době bylo poměrně obtížné eh, se na tom s radou domluvit, protože všechny členské státy radiové spektrum jakoby považovali za čistě národní eh, kompetenci. Takže my jsme rozhodně proto, aby vznikaly nové inovativní eh, služby díky spektru. Ale já si myslím, že ten eh, návrh komise by v této oblasti ještě šlo vylepšit. A na závěr jsem chtěla říci, že co se týče obecného systému schvalování, tak tady také podle mě bychom mohli, tím, že to změníme pozměňovacími návrhy, výrazně zlepšit, co navrhuje komise. Myslím, že ten text by šlo ještě na hodně místech vylepšit. A byla bych ráda, kdybychom společně mohli se zaměřit na vypracování z dobře sformulovaných kompromisních pozměňovacích návrhů. To je ode mě všechno. Chci ale říkat, říci, že je to jeden z nejdůležitějších legislativních návrhů, které komise předkládá teď na konci našeho volebního období. A to proto, že se to dotkne prakticky každého evropského občana. Takže, i kdyby to mělo trvat eh, o něco déle, ta příprava kompromisu, tak eh, si myslím, že by stálo za to mít jednoduchý přehledný trh, který skutečně povede k vytvoření jednotného evropského trhu elektronických komunikací. Grazie la collega Ticau, la parola collega Girek. Děkuji paní Jetikau, pan Girek. Děkuji bardzo. Já mě... Mnohokrát děkuji. Já jsem se zatím těmito věcmi e, neza, nezabýval, jenom tak poslouchám. A e, uzavírám z toho, že se trochu také uzavíráme v rámci Evropské unie což pro státy, které sousedí e, s Atlantickým oceánem, třeba mají mořské hranice, tak pro ty je to třeba akceptovatelné, ale když hovoříme otázek pásma, spektra a jeho přidělování, pak musíme vzít v úvahu například pohraniční území, s třetími státy. Proto bych se v té souvislosti chtěla na něco zeptat, protože už teď vznikají problémy například s mobilními telefony, například na polsko-ukrajinské hranici. Když tam jsem, tak se mi tam zapne najednou ukrajinský operátor v mnoha případech. Jak se toto e, reguluje a jak se vůbec regulují, budou regulovat takovéto záležitosti? Jak to domluvit s Ukrajinem, s Bělorus, Ukrajinou, Bělorus, Běloruskem nebo s Ros- Ruskem. To je otázka přímo fyzik, fyziky, otázka eh, frekvencí. A pak je další eh, záležitost, ta se týká inovací. A vzhledem k tomu, že ty přidělované frekvence někdy eh, v budoucnosti třeba se budou lépe používat tím, že tam budou hustší informace, které umožní nová řešení, pak si myslím, že 20 nebo 30 let je trošku moc dlouhé období. Řekl bych, že asi bychom tu dobu mohli zkrátit, protože se objevují a budou objevovat noví inovativní účastníci na tomto trhu a ti třeba budou schopni lépe využívat přidělovaná pásma, uší, třeba uší část spektra a budou schopni přitom eh, tam posílat daleko hustší, že ten provoz datový tam bude daleko hustší. Tak to mě tak napadá v souvislosti s touhle věcí. Grazie. Děkujem. Tím jsme eh, ukončili eh, náš seznam řečníků z výboru, ale ještě předtím, než dáme zpravo, paní zpravodajce, tak je tady Antony Whelan za komisi, eh, na kterého bylo eh, zaměřeno několik otázek, takže teď máte šanci na ně odpovědět. Děkuji, paní předsedkyně. Komise opakuje to, co už jsme řekli několikrát eh, v minulosti, a sice to, že jsme velmi vděční paní zpravodajce to, ta vděčnost se teď samozřejmě týká celého výboru, zrovna stínových zpravodajů, protože jste se takto eh, velmi aktivně účastnili projednání tohoto textu a teď můžeme přistoupit k finalizaci. A když spočítáme jenom počet pozměňovacích návrhů, tak eh, teď to nechci říkat jako komentář ke kvalitě těch přiložených návrhů, tak eh, si myslím, že to tím ukazuje vážnost, eh, eh, s jakou členové tohoto výboru přistupovali k této oblasti. Pokusím se velmi stručně zareagovat k tomu jednotnému systému schvalování. Chci říci, že komise bere na vědomí to, že paní zpravodajka by chtěla aby tento proces byl eh, jednotný, a to jak při schválení, tak i odebrání licence, i když navrhuje trošku jiný režim, než eh, jsme navrhovali my, ale eh, my si myslíme, že to rozhodně je velmi cené a zapadalo by to návrhu. Tak bychom pořád rádi viděli nějakou evropskou pravomoc při odebírání eh, licencí. A co se týče spektra, my eh, už jsme eh, se všimli, jak se k tomu staví paní zpravodajka a komise má určitě sympatie pro předkládání dalších návrhů, které by měly zpřesnit trvání a dostupnost eh, spektra, aby tím byla co největší předvídatelnost pro inspektory, protože to se přináší určitě určité ekonomický prospěch a je možné eh, na základě toho plánovat další technologický rozvoj. Myslím, že ta logika eh, je také, podobná logika je také v našem návrhu. A co se týče rovnováhy širokopásmových poskytovatelů, tak si myslím, že by bylo dobře, aby eh, to spektrum mohlo zahrnovat i eh, širokopásmové připojení, až by se nerozlišovalo, jestli se to využívat pro to nebo pro jiné účely. A jakékoliv kroky v budoucnosti by měly vyplývat eh, z politických záměrů které by se potom promítly buď do současné nebo budoucí eh, politiky spektra. A na závěr k otázce nelicencovaného spektra. To samozřejmě představuje méně problémů s ohledem na e, licencování, právě protože tam ty licence nejsou, takže to možná v našem návrhu úplně tak nevyčnívá, ale co se týče místního radio přístupu a dalších nemění, tak to jsou všechno věci, které by měly usnadnit poskytování služeb i bez licencí. A my eh, samozřejmě budeme pro tyto účely hledat další spektrum. A co se týče přístupu, my vítáme veškeré pozměňovací návrhy, které se snaží přestože se zaměřují spíše na firmní uživatele, eh, a které se tady snaží tam zachovat eh, formace, které předložila komise. A tím eh, mohu rovnou odpovědět na otázku paní Nibler. Pokud chceme, aby z tohoto návrhu vznikly pozitivní dopady na zaměstnanost a na hospodářský růst, tak na to nesmíme pohlížet jenom z pohledu informačně komunikačních technologií a telekomunikací, ale musíme si uvědomit, že ty dopady mohou být naprosto odlišných odvětvích a mohou vést například k zisku eh, v produktivitě. A, takže cokoliv, co zlepší konkurenceschopnost a zlepší propojení podniků, je faktor, který může na to mít vliv. Doufám, že to je aspoň částečná odpověď na otázku paní Nibler. Jedna věc, ehm, která s tím ještě souvisí, je to, že bychom měli pečlivě se podívat na ty pozměňovací návrhy a snažit se je lépe integrovat do stávajícího rámce a do mm, pravomocí národních regulátorů, kteří mohou rozhodovat o případných opravných eh, nebo opatřeních. Co se týče otevřeného internetu, což samozřejmě velmi podrobně bylo diskutováno na výboru IMCO, protože to je sdílená kompetencem. My jsme o tom dnes eh, dopoledne právě tam hovořili, takže já se to pokusím jenom velmi rychle eh, shrnout. Protože to souvisí i s touto debatou, tak eh, ty specializované služby komise uznává za velmi důležité a to změní, které my navrhujeme, by nemělo být čistě technické, mělo by to být eh, legislativní znění, které bude správně vykládáno soudy, ale ze kterého bude nicméně jasně vyplývat, že specializované služby jsou něco eh, odlišného od internetových složeb, tak jak je chápe odvětví samotné. A další bod, o kterém se chtěl zmínit, protože to tady také zaznělo, je otázka toho, jestli máme mít nějaký vyčerpávající seznam eh, řídící eh, praxe, nebo jestli máme mít eh, nějaký manevrací prostor pro to, aby se firmy mohly přizpůsobovat novým podmínkám. Všechno souvisí s tím, s těmi obavami, že v okamžiku, kdy otevřete dveře dalším, a my bychom samozřejmě Eh, přivítali vaše pomoc při hledání nějakého vodného kompromisu. A potom jde o Berek. Komise souhlasí s tím, že eh, Berek je silný, to také bylo smyslem našich návrhů. Myslím, že ten současný systém má řadu výhod. je ještě důležitější, pokud by Berek měl dostat další eh, pravomoce po tomto návrhu. A k roamingu chtěl bych říci, že návrh komise navrhoval dobrovolný režim, který by měl dávat operátorům možnost využít své silné stránky. A tam ty otázky, které z toho vznikaly, byly, nebyly tak problematické jako ty, které by vyplývaly z toho, že to datum o, o zákazu rovných poplatků bude pevně dané. E, takže bychom se nad tím měli ještě zamyslet, pokud se touto cestou vydáte. Ale komise má jasno v jedné věci a sice to, že takové řešení musí obsahovat e, jednu myšlenku, která v našem návrhu je, a sice to, že nějaké rozumné omezení využívání je nevyhnutelné protože ten systém by potom mohl být nezvládatelně nekontrolovatelný pro různé aktéry. A další věc, kterou jsem chtěl na okraj zmínit, je otázka příchozích hovorů. I tady ta logika je trochu odlišná než u zbytku těch roamingových služeb a měla by být zvažována tedy eh, z jiného pohledu. A no, úplný konec. Mám se, musím se ještě omluvit panu Čičestrovi. Pokud jsme eh, ještě neodpověděli na tu písemnou otázku. Já se postarám o to, aby odpověď dostal co nejdříve. A dále chápu obavy, které vedly předložení pozměňovacích návrhů, které se snažily rozšířit eh, to chápání elektronických telekomunikačních služeb. To také odpovídá našemu chápání, to bylo už v našem sdělení ze září, ale nemyslíme si, že to úplně odpovídá mm, nějakému úse chápané změně definice. Chápeme ty obavy, které k tomu vedly, ale ne e, úplně to zapadá do toho návrhu. že jsem mluvil tak dlouho, ale doufám, že jsem e, odpověděl na všechno. Děkuji, mnohokrát děkuji za velice úplnou odpověď. A teď, abychom to schrnuli, slovo má ještě e, paní Castillo. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych všem poděkovala za jejich připomínky. Někteří eh, hovořili dále, jiní kratší, do, kratší dobu, někteří eh, zacházeli do větších podrobností, jiní spíše se drželi obecné úrovně, ale eh, ze strany všech byl přístup velice pozitivně. Jak už jsem řekla na začátku, eh, máme velký prostor, abychom dosáhli dohody, abychom plně eh, nesli svou odpovědnost. A tímto způsobem můžeme zařídit, aby návrh komise, až projde Evropským parlamentem, zajistil skutečný pokrok a významně přispěl k větší konkurenceschopnosti našeho hospodářství a k rozvoji digitálního trhu. Já vůbec už nechci hovořit o podrobnostech eh, těch záležitostí, o nichž byla řeč, ale přece jenom bych se ráda vrátila k tomu, čím jsem začala. Myslím si, že máme tady velikou příležitost a určitě si klademe vysoké cíle a dělá, díváme se nad rámec specifických zájmů konkrétních sektorů. V těchto diskusích často zaznívají velice konkrétní obavy, eh, konkrétní problémy jsou zmiňovány, ale se vší upřímností a s ohledem i na diskuse tady ve výboru, na slyšení ve výboru ITRE a určitě diskuse probíhaly i jinde, tak eh, s ohledem na toto všechno Například to hodnocení dopadu, o kterém jsme hovořili, když jsme projednávali regulatorní aspekty a když jsme eh, měli plnou analýzu návrh komise, tak tedy s ohledem na toto všechno, při všech těchto diskusích jsem nikdy neviděla až takovou konvergenci všech těch různých sektorů, kteří se, kterých se to týká. Jedná se o informační a komunikační technologie. Musíme si uvědomit, jak širokou škálu různých tematik tento návrh pokrývá. A mnozí se účastnili těchto všech schůzí a jistě mohou potvrdit, že tady je opravdu velká konvergence, eh, že je tady velká schoda, zbližování stanovisek všech těchto různých stran, ať už se jedná o barek, spektra, jak eh, používat internet, otázka roamingu, Někteří eh, mají spíše na srdci jednu věc, někteří něco jiného, ale ty, ta stanoviska se zbližují a to je velice kladný, kladná věc. A jak říkala Angelika Niblung, eh, je tady řada velmi specifických záležitostí. A Angeliko, já si opravdu myslím, že eh, Zajisté už o tom bylo napsáno hodně, ale nejenom k té věci, o které si hovořila, ale i o ostatních. To tež se dá říci o klimatických změnách průmyslu, energetice když hovoříme o právách, svobodách a jak se vykládají, tak tam všude při všech těchto diskusích vidíme, že Někteří z některá odvětví se častěji vyjadřují prostřednictvím elektronických médií nebo vůbec médií, jiní to dělají zase jiným způsobem. Jak už jsem na začátku řekla, když hovoříme o podstatě internetu, pak vždycky si musíme uvědomit, že to jsou otevřené dveře a před nikým by neměly zůstat zavřeny. Všichni by měli mít příležitost. Internet se nějak neliší od života a společnosti a hodnot mimo internet. Ono je to pořád to tež. Pouze je to tady vyjádřeno v jiném kontextu s použitím technologie. Internet je něco jako mikrokosmos. Něco vlastně reprodukuje to, nebo co se vytvořilo za celá léta ve společnosti. A některé ústřední prvky internetu eh, najdeme i ve společnosti. My neměříme, ne, neměníme své hodnoty, ekonomické hodnoty jenom proto, že fungujeme přes internet. Prostě to zůstává mimo i na internetu stejné. Chceme, aby lidé i firmy měli příležitosti i v rámci, i mimo internet. Myslím si, že většina z nás z tohoto vychází, z tohoto základu. A musíme najít způsoby, jak ten systém dále rozvíjet. To je taková představa, kterou bychom měli mít. Neměli bychom klást žádná omezení, měli bychom si tady nechat cestu otevřenou. To je, myslím, ten správný směr. A při vší, se vší upřímností si myslím, že návrh komise v této oblasti ukazuje, že i komise se na to dívá velmi otevřeně, že i jejich vize je otevřená, že i oni vyjadřují tady hodnoty liberální demokracie a tržní ekonomiky v Evropě. Já jsem vlastně navázala na práci komise v těch diskusích o otevřeném internetu. Docela jsem se toho držela, protože si myslím, že komise prezentovala vyvážený náhled. A určitě jsou nejrůznější možnosti, jak můžeme dospět k, za, k vzájemné dohodě. Samozřejmě určité věci bude třeba dále vyjasňovat, o některých se tady hovořilo, jako otevřený internet, specializované systémy a tak dále, služby pardon, a tak dále. To všechno bude třeba eh, ještě vyjasnit, pokud ne teď, tak eh, v budoucnosti. Ale to není důvod, proč bychom měli eh, rozhodnout tak, aby to uzavřelo dveře. Neměli bychom přijímat rozhodnutí, která by nás omezovala ve volbách v budoucnosti tak bychom měli postupovat. A už to tak vlastně i děláme. Když se podíváte na internet, na služby, na různé dohody, jak eh, tam lidé fungují, pak v zásadě vidíme, že komise ve svém dokumentu vlastně reprodukuje to, co v praxi už existuje. Samozřejmě je to právnický text, eh, s nímž přišla komise, ale vlastně se to moc neliší. Takže tak si věci stojí. A myslím si tedy, že existuje výborná šance, abychom dosáhli dohody a abychom opravdu eh, k věcem přispěli. A nakonec bych chtěla eh, ocenit mimořádnou práci a pomoc, které se nám od začátku dostávalo ze strany sekretariátu tohoto výboru. Těžko nacházím slova, abych vyjádřila vděčnost za vaši práci, která byla vysoce profesionální a nesmírně užitečná. A to chci tady veřejně říct. Děkuji. E Děkuji. Eh, jsem si eh, jistá, že adresáti vaší chvály mají z vaší chvály radost. 24. Eh, února ve Štrasburku je den hlasování. Děkuji ještě jednou paní Pilar del Castillo Vera i ostatním kolegům za vaše příspěvky k této dlouhé a komplikované problematice. A nyní další bod pořadu jednání. Pane Igneci, prosím, připojte se k nám tady k předsednickému stolu a přesuneme se tedy k dalšímu bodu. Come sapete, eh, il signor Isvan Ignasi è stato jak víte, tak pan Laslo Ištvan Igneci byl e, navržen na tuto důležitou funkci správního ředitele Bereku. A e, my z toho máme velikou radost, že e, se nyní představí našemu výboru a pronese nám prohlášení. A následovat bude samozřejmě otázky a odpovědi. Pan Igneci bude odpovídat na vaše otázky, takže jsme velice rádi, že jste tu s námi. Od, od, od samého zřízení Bereku se těšíme na obsazení této funkce, takže děkuji a dávám vám slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážení poslanci Evropského parlamentu, je pro mě velkou ctí, že tu s vámi mohu vést výměnu názorů, jakožto vybraný kandidát na pozici administrativního ředitele Združení Berek. Já bych chtěl rozdělit svůj úvodní příspěvek do dvou částí, jestli můžu. Nejprve bych se představil, Mohla bych eh, vás jenom požádat, aby pokud chcete odejít, abyste odešli, abychom se vzájemně slyšeli, abychom slyšeli pana Ignéciho. Takže prosím, eh, odejděte co nejtišeji. Takže děkuji. Nejprve bych se chtěl krátce představit a potom vysvětlím, proč mám zájem o tuto funkci, proč se o ní ucházím a proč si myslím, že jde o velmi zajímavou výzvu. Za prvé tedy to představení. Pár slov o mé osobě, minulost, profesní zkušenost, eh, vzdělání a tak dále. Já jsem Maďar, eh, jak už to bylo řečeno. Eh, vyrůstal jsem na severovýchodě na severovýchodě Maďarska u řeky Tisy, ale už pět let žiju i s rodinou tady v Bruselu. Jsem šťastně ženatý, mám dvě děti, naše dcera chodí na střední školu a má talent na e, různá umění, e, jako je e, malířství, herectví a další. Náš syn už je univerzitním studentem, studuje informatiku, matematiku, umělou inteligenci, samé zajímavé věci Říkají tomu znalostní engineering, to je poměrně zajímavý název. A když jsme u té rodiny, tak eh, velice, máme velice rádi psy. V současné době máme tři psy. To je tedy to osobní pozadí. Jinak eh, já jsem eh, vzděláním elektroinženýr a po několika letech práce v managementu jsem chtěl doplnit své zkušenosti o teoretické znalosti, tak jsem se vrátil na univerzitu a získal jsem titul eh, MBA. Když jsem vstoupil do, já jsem tedy studoval veřejnou zprávu, potom jsem eh, vstoupil do diplomatických služeb a sloužil, složil jsem také zkoušku ze zahraničních věcí a diplomacie. To je tedy pozadí mého vzdělání. Svou kariéru eh, u telekomunikací jsem začal na počátku 90. let v době privatizace a liberalizace u tehdejšího telekomunikačního operátora. Byla to velice zajímavá a vzrušující doba. Bylo zajímavé sledovat, jak původně státní telekomunikační operátor procházel těmi změnami a bylo také zajímavé sledovat, jak se chovaly nově vzniklé firmy já jsem se tedy tam stal ředitelem eh, místního telekomunikačního operátora, který se náhodou eh, stal za několik eh, let po konsolidaci trhu hlavním konkurentem pevných linek. A asi po 12 letech v soukromém sektoru a téměř 10 letech v managementu jsem se dostatečně obeznámil s mechanismy trhu a pochopil jsem, jak přemýšlí akcionáři o investoři a také, co potřebují od eh, informačních a komunikačních technologií eh, spotřebitele. Eh, pracoval jsem také ve veřejné správě, nebo respektive pracoval jsem pro obohacení veřejnosti, pokud je to tedy v soukromém sektoru možné a poté jsem se stal eh, ředitelem eh, oddělení pro regulaci eh, ICT na příslušné ministru, tedy vstoupil jsem do státní zprávy. Za tato léta jsem lépe pochopil nejen, jak jakým problémům čelí e, tvůrci politiky pro e, ICT, ale pochopil jsem také poměrně hluboce, e, jak pracuje státní zpráva. Myslím si, že jednotlivé země se v tomto od sebe příliš neliší. Potom jsem se logicky posunul na evropskou úroveň. Maďarsko převzalo rotující předsednictví Rady Evropské unie, to bylo v roce 2011. Pro mě to byla skvělá zkušenost, protože jsem se účastnil účastnil přípravných eh, prací ve svém oboru a také jsem měl tu čest předsedat eh, pracovním skupinám eh, v radě. V Bruselu jsem důkladně pochopil evropský instituční rámec a byl jsem zapojen také do legislativních procedur. Na těch se podílím už od roku 2005. Takže eh, za tu dobu byla schválena celá řada nařízení a směrnic, včetně telekomunikačního balíčku v roce 2009 a také legislativa týkající se roamingu, kterou velice dobře znáte. A teď pár slov o tom, proč mám zájem stát se správním ředitelem eh, úřadu Berek. Eh, nabízím eh, selekčnímu výboru své schopnosti, protože mé studium a profesní zkušenosti a také má osobnost by podle mého názoru byla přínosem pro Združení Berek. Myslím si, že tato pozice je logickým pokračováním mé kariéry, protože e, je to pozice, ze které lze ovlivňovat e, dění na celoevropské úrovni. Role správního ředitele je velmi dobře popsána už samotným názvem funkce. Správní ředitel je vedoucím kanceláře a měl by být manažerem, měl by být odpovědný za, hladký, za hladké využívání dostupných zdrojů. Je to, vlastně, je to vlastně taková služba, což se velmi hodí k mé osobnosti a k celkovému cíli, kterým je aplikace regulačního rámce pro eh, elektronické komunikace. To je primárním posláním Bereku. A eh, úkoly eh, Bereku jsou velice dobře stanoveny v příslušném nařízení pro Berek a úřad pro Berek má za úkol plnit všechna tato eh, poslání, která jsou definována už v té legislativě v nařízení? A nebo je v budoucnu budete eh, stanovovat vy, zákonodárci? Proto eh, mě velice zajímá diskuze o telekomunikačním balíčku a mám radost z toho, jak více a více hodláte na Berek spoléhat a také na Berek Office, která je tu od toho, aby podporovala Berek. Na závěr bych chtěl prohlásit, že e, jakožto e, správní ředitel e, kanceláře Berek udělám vše, co je v mých silách, abych zorganizoval dění této organizace co nejefektivněji a ještě jednou děkuji za pozvání k této výměně názoru. Děkuji, pane Igneci, za eh, tento úvodní příspěvek a také za to nastínění úkolů, které se s vaší zamýšlenou funkcí pojí. Nyní dáme slovo paní pilarka Sijodevera za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si s velkým zájmem poslechla eh, slova pana kandidáta. Eh, vítejte v našem výboru. My jsme měli možnost si popovídat včera. a myslím si, že pokud budete potvrzen, tak to bude značná příležitost. Víme, že máte v tomto oboru dlouholeté zkušenosti a že nyní zažíváme poměrně eh, delikátní a důležitý eh, okamžik v časovém vývoji a to nejen pro jednotný telekomunikační trh, ale i pro další oblasti, které se týkají Bereku, ale ty telekomunikace jsou samozřejmě nejdůležitější. Eh, náš výbor je velice příznivě nakloněn konzolidaci roli Bereku protože eh, pozitivně hodnotíme práci, eh, kterou Berek už nějakou dobu eh, odvádí tak, jak se průběžně vyvíjejí jeho úkoly a jak se změnily po přijetí nařízení v roce 2009 o Bereku. Všichni se shodneme na tom, že Berek má nejen určité povinnosti nyní, které plní velice pozitivně, ale také, že bude i nadále získávat další a další úkoly a pravomoci, jako bude například koordinace eh, elektrokomunikací a eh, ICT kanálů. Myslím si, že váš profil je velice vhodný pro tuto práci a je v souladu s těmi pravomocemi a odpovědnostmi, které budou ležet na na vás, až budete ředitelem, budete-li, a vaše profesní pozadí je přesně takové, jaké je potřeba. A pokud budete jmenován, tak se s vámi budeme často setkávat a budeme s vámi diskutovat o, o tématech, kde Berek hraje důležitou roli což už tady bylo objasněno v dnešní debatě, kterou jste patrně slyšel. Já si myslím, že není potřeba, abych toho říkala o mnoho více. Zkrátka, vítejte v našem výboru. Děkuji. A za SD eh, naše kolegyně Edith Hercog. Děkuji. Vypadá to, že eh, dnes eh, mluvím velmi často, teď asi po desáté, ale já jsem rozhodně teď chtěla vystoupit a vystoupit této diskusi. Chtěla jsem nejprve se zmínit o panu Ignacovi a potom o Bereku. Já Lásla znám už eh, velmi dlouho, od okamžiku, kdy jsem se stala poslankyní. Myslím, že to je výmluvné pro jeho vlastnosti, že v tak polarizované zemi, jako je Maďarsko, měl podporu prakticky všech. Myslím, že jenom velmi, velmi málo otázek, kde by maďarští socialisté se dokázali na něčem shodnout s konzervativci, ale eh, kvalita tohoto kandidáta, jeho angažma eh, je přesvědčivá. V posledních pěti letech eh, během přijímání telekomunikačního balíčku během maďarského předsednictví byl Lázlo někdo, na koho se všichni obraceli a mohli si být jistí, že Eh, jim odpoví že a pomůže. A vím, že eh, těch eh, lidí je celá řada. Také to není první slyšení, které provádíme. Myslím, že by bylo možné očekávat živou diskusi. Dále jsem chtěla jenom velmi stručně se zmínit o Bereku. Já vím, že o Bereku jsme se eh, zmiňovali už během té předchozí diskuze. A prakticky každá agentura nebo organizace, jako je Berek, eh, se může zlepšovat. Já jsem byla na výboru pro rozpočtovou kontrolu, byla jsem s zpravodajkou k eh, agenturám několikrát a můžu říct, že každá agentura se potýká s problémy na začátku, protože eh, ty úkoly, které byly takové agentuře svěřeny radou, tedy parlamentem, nejsou jasně dostatečně definované, stejně to potom ta infrastruktura není, ty kanceláře kolikrát jsou a nejsou dostateč, není dostatečný počet pracovníků, nebo jsou pracovníci a nejsou plně kanceláře. Ta situace je vždycky na začátku komplikovaná. Z těch asi 60 agentů, které EU má, se vždycky vyskytují ty stejné dětské nemoci. Takže eh, je potřeba to pořád eh, eh, něco měnit. a vždycky je možné něco zlepšit. A já mám ještě na pana Igneciho otázku, která zní následovně. Jak budete spolupracovat s dalšími podobnými mezinárodními organizacemi a jak se chcete vyhnout zbytečným reorganizacím a jak chcete identifikovat prostory pro, zle, prostor pro zlepšení Jedno z nich by mohlo být v tom, že by evropští občané mohli získat lepší služby, lepší digitální přístup v celé Evropě. A myslím, že celý Berek by měl toto podpořit. Takže, pane Ignace, kdykoliv budete něco potřebovat, tak my se vás rádi vyslechneme. Ještě jednou hodně štěstí. Já jsem velmi ráda, že jste někdo, kdo zná dobře trh, znáte ty stávající společnosti, znáte ty nově vzniklé společnosti a máte dobrou představu o tom, jak těmto věcem přistupovat. Myslím, že jste naprosto ideálním kandidátem pro to, na toto místo. Vidíte, eh, la parola kolega Tozenovský. Pan Tošenovský. Děkuji, paní předsedající. Já bych se chtěl připojit ke svým kolegům eh, s, s velkou radostí z toho, že pan eh, Ignác, Ignáci vstupuje do této funkce, protože ten jeho profesní život ukazuje velkou zkušenost z toho soukromého sektoru a, a znalosti, eh, jak tento sektor funguje, protože pro mnohé z nás je mnoho těch věcí, eh, vypadá jednoduše, ale ve své podstatě znamenají obrovskou, eh, obrovský problém sladění všech, všech pravidel, jednak ten kontakt s národními regulátory a Eh, celým prostředím, eh, ve kterém se pohybujeme. Eh, já bych mu chtěl popřát, ať mm, se mu hodně daří, protože tak, jak již dnes bylo řečeno, ten, tento, tato oblast telekomunikací obecně vykazuje obrovskou dynamiku a obrovský nárůst a jen zvládat ty veškeré změny, které s tím souvisí, je problém a i to Eh, jak vlastně my doháníme legislativou nebo určitými parametry pro daný, danou oblast je podle mého názoru velmi složité, protože mnoha, mnohé regulace skoro pokulhávají časově, nejsme schopni ani udržet ten, obr, to obrovské tempo, které, které je a naší snahou je co nejvíc sledovat ten rozvoj ve světě. Můj dotaz je velmi jednoduchý. Jakou máte představu jak nejlépe spolupracovat s národními regulátory, protože ta, ta, eh, tato oblast je skutečně nesmírně dynamická a to, co vím, tak je i v mnohých eh, jednotlivých zemích je eh, různý pohled na danou věc a ta souhra a spolupráce s jednotlivými národními oblastmi určitě nebude nic jednoduchého. Přeji vám také, ať, ať zvládnete ten tento, mm, tento obor, protože jestli je něco tak dynamického ve světě, tak to je určitě oblast informatiky. Já jsem velmi rád, že takovýto člověk vstupuje s vašimi zkušenostmi do dané oblasti. Držím hodně palce a přeji hodně štěstí. Děkuji. Grazie. E l'ultima collega che ha chiesto di intervenire, la collega Andesdotter, qui do subito la parola. Prego. Amen. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla také eh, uvítat eh, pana Ignáce v našem výboru a poblahopřát mu k tomu, že je kandidátem na pozici výkonného ředitele. Samozřejmě jako výkonný ředitel Berku budete mít eh, co dělat i eh, s směrnicí například 2002, 2058 EC a další legislativou. A tady se pak eh, odpovědnost řeší mezi ochranu dat a mezi, telekomunik- a mezi regulatory telekomunikací. Koordinace a spolupráce mezi obřady pro ochranu údajů je vztažena k této směrnice a docela dobře to funguje. Ale máme menší koordinaci mezi národními úřady a také méně výrazný dialog mezi Barakem a Evropskou komisi o různých odpovědnostech a povinnostech, které mají národní regulátoři z členských státech. Proto se ptám, jak vy, jakožto výkonný ředitel, budete působit v tom směru, aby byla větší spolupráce a koordinace mezi národními regulátory, aby se zajistilo patřičné uplatňování evropské legislativy v zájmu evropských občanů. Také by mě zajímalo, zda v rámci této práce byste také Eh, zvážil některé další komplikace, které očekáváme od nařízení pro ochranu dat. Co se týče Švédska, mé země, myslíme si, že to dále bude mátnout kompetence národních regulátorů pro ochranu dat a pro eh, telekomunikace. Takže děkuji moc krát. Děkuji a pokud se nikdo další nehlásí, tak můžeme dát slovo panu Ignácevi, aby mohl zareagovat na dotazy a poznámky, které zazněly od členů výboru. Děkuji. Především děkuji za podporu pro velice povzbudivá slova. To je od vás ode všech velice laskavé a jsem rád, že si uvědomujete, čeho už dosáhl Berek za těch posledních několik let a to jasně vyplývá nejenom z vašich poznámek, ale i z té diskuse, která tady byla předtím o celém balíčku a také, když se minulý rok hodnotila práce Bereku. To je tedy dobrá zpráva, dává mi to dobrý pocit a chápu to jako dobrý signál, který vyřídím také kolegům. Pokud je o dotazy, které jsem dostal. E, ptal se mě pan e, um, Tošenovský, paní Anders, myslím si, že ty jsou v podstatě podobné, protože e, obě otázky se vztahují, jak zlepšit koordinaci a spolupráci. Máte pravdu v tom, že eh, úřad BEREC je zvláštní agentura v rámci eh, agentur Evropské unie. Hlavní úkol, profesionální úkol, vlastně stanoví eh, experti národních regulátorů. A úloha BERECu je, aby napomáhal práci těchto expertních skupin, aby se zajistilo, že expertní skupiny budou budou fungovat hladce, které se zabývají různými tématy. A také samozřejmě má provozovat celou tu, eh, celé to združení, celý ten úřad efektivně. To je hlavní fungo- funkce, eh, jak tedy BEREK funguje eh, ve všech úkolech, které stanoví nařízení a směrnice. Jedno z toho tady paní Anderstote zmínila. Já vám mohu slíbit a mohu se zavázat, že Berek bude se i nadále soustředěvat na eh, vytváření koordinačních mechanismů a další vývoj, protože oni už vlastně existují. To uvidíte na naší internetové stránce, jak se sdílejí dokumenty, jak se vyměňují osvědčené praxe ono už se to vlastně koordinuje a mělo by se to dále rozvíjet dále a máme k tomu celý seznam úkolů. Pak na, ohledně toho, na co se ptala paní Hercog. Tedy jak spolupracovat v zájmu eh, lepší efektivity spolupráce i s ostatními agenturami. Barak, eh, mohu zase říci, je velmi dobrý ve výměně osvědčených praxí. A myslím si, že můžeme eh, tuto vlastnost využít i pro výměnu osvědčených praxí s ostatními agenturami a můžeme také zjišťovat, jak se ještě efektivněji organizovat, pokud se můžeme poučit od jiných agentur, které už třeba eh, vyrostly eh, z dětských botiček, tak třeba by bylo dobré, kdybychom nám mohli poradit a mohli by nám poskytnout informace a podporu. A nakonec bych chtěl vám poděkovat za příležitost sem přijít a za obrovskou eh, podporu, kterou cítím eh, ve směru Bereku. A pokud bude něco k projednání v budoucnosti, tak samozřejmě vám budu zcela k dispozici. Děkuji. a Ráda bych eh, se připojila k tomu eh, potlesku a eh, k slavám pochvály a přeji vám hodně úspěchu a určitě se brzy zase uvidíme. Pořád nám zbývá ještě jeden eh, bod na našem pořadu, eh, ale bude to stručné. Jak víte, výbor in, v Envy nám poslal eh, konečný závěr o backloadingu. O tom už jsme několikrát dlouze hovořili. A na základě stanoveného postupu naši členové měli určitý termín, bylo to 24 pardon, 21. ledna, pokud by měli nějaké námitky, aby je předkládali. My jsme dostali poznámky, připomínky od osmi členů tohoto výboru, také od několika náhradníků, a byli jsme požádáni, aby se o těchto námitkách zítra hlasovalo v tomto výboru. Dnes eh, můžeme k tomu mít eh, předběžnou diskusi s ohledem na to, že hlasovat se bude zítra. Mělo by to být rychlé. Minimálně, nebo pardon, maximálně dvě minuty na skupinu a začneme eh, od tady našeho, od paní Jordan, která nám vysvětlí, o co jde a pak budou mít ostatní možnost se v té věci vyjádřit. A tím, jak už jsem řekla, naši diskusi uzavříme a doufám, že zítra se o tom bude hlasovat. Děkuji. Já bych chtěla nejprve říci, že já nepatřím tedy k signatátorům. Máme devět eh, europoslanců, kteří ten návrh podepsali a prosili mě, abych předložila jejich stanovisko, tak já vám to jenom přečít. Jedná se o snížení Ehm, objem povolené, které se mají prodávat ve příštím roce 2013-14 a není to třeba, aby se dosáhlo cíle směrnice, což je snížit předem definované emise za, za, za skleníkových klinu ETS, ale jasně plní tento cíl, protože Evropská unie opravdu sníží, ehm, má šanci snížit emise o 20% do roku 2020. Ten základní nástroj byl otvořen tak, aby trh dal ehm, cenové signály signály, které jsou zapotřebí, aniž bylo třeba, aby do toho zasahovali regulátoři a aby uměle eh, eh, ovlivňovali cenu tím, že sníží počet povolenek. Takže to naříze, navrhované nařízení jde za rámec toho, co je třeba, aby se základního cíle nástroje dosáhlo. Já jsem to sice nepops, nepodepsala, ale plně s tím souhlasím, takže máte více než devět poslanců. A krom toho bych ráda řekla, že jsem si rychle ověřila Eh, návrh komise eh, politika eh, do roku 2030 v souvislosti s klimatickými změnami a na základě toho návrhu jsem si ještě více jistá, že opravdu musíme k backloadingu předložit námitky, protože komise dělá stejné chyby v tom s tímto návrhem 2030 jako s tím do roku 2020. Děkuji, omlouvám se. Já jsem si myslela, že jste to podepsala, ale chápu, že, jste to, že to podporujete, byť jste to sama ve skutečnosti nepodepsala. Nikdo se nehlásí, takže slovo má Fiona Hall, která to podepsala za Alde. Děkuji, paní předsedkyně. Podle mě je důležité zaměřit se na to, co vlastně tento akt přenesené pravomoci dělá teď eh, není eh, chvíle na to, aby eh, lidé, kterým se návrh na backloading původně nelíbil, se ho nyní snažili zarazit, protože my jsme debatovali o backloadingu, měli jsme tu první návrh na backloading, druhý návrh, na kterém se shodlo 27 členských států, ratifikovali ho parlamenty poměrně velkou většinou v tom druhém kole a podle mě eh, nem, nemáme žádný platný důvod. Já respektuji názory kolegů, ale e, není, není argument eh, pouze, že se nám nelíbí k tomu, abychom ten akt přenesené pravomoci zarazili. Jediným platným důvodem, proč zamezit tomuto aktu přenesené pravomoci, eh, by bylo to, kdyby šel nad rámec okolností, eh, v nichž je komise oprávněna jednat. Jestliže komise nějak překračuje své kompetence, a tom, tak tomu v žádném případě tady není. Je to důležitý politický signál od Rady a parlamentu. Komise nyní zavádí opatření, právě taková opatření, kterou, které si vyžádala politická poptávka. Já chápu, že tady někteří chtějí učinit politické prohlášení, že se jim to nelíbí, nicméně e, nemáme žádný platný důvod, e, proč něco namítat proti tomuto návrhu. Děkuji, Fiono. Nyní paní Rueda Madurel. Děkuji, paní předsedkyně. My se domníváme, že celá debata o e, backloadingu už tady proběhla, takže já souhlasím se svou předřečnicí. A nejen to, my jsme to odhlasovali a podpořili, e, takže podle mě teď opravdu není vhodná chvíle na znovu otevření debaty. to je jakési otvírání debaty s zadními dveřmi, protože se nám to nelíbí. To moje skupina odmítne, tento návrh na námitku. Budeme tedy hlasovat proti, abychom byli konzistentní v našem postoji. Takže postoj eh, SD je naprosto jasný. Děkuji, pan Chichester. Děkuji, paní předsedkyně. My budeme také konzistentní s naší předchozí pozicí. Eh, já jsem podepsal tento návrh, já ho podporuji a to z těch důvodů, které tady eh, nastínila kolegyně eh, Jordan. Eh, já si myslím, že je to neadekvátní opatření, které není nutné. Je to další případ toho, kdy komise tady přináší řešení problému, který neexistuje, nebo řešení, které není nutné, což komise sama v podstatě přiznává když říká, že je na dobré cestě ke splnění cílů do roku 2020. Takže tady jde o otázku adekvátnosti. A já nevím, proč bychom neměli znovu otevírat debatu. Máme demokracii, každý má právo nesouhlasit s většinou. S tím souhlasí snad i paní Hall, přestože tu taková většina existuje. Tak chcete snad říci, <laughs> že podporujete cenzuru? Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu Čičestrovi. Jako vždycky s humorem. Paní Hybner. Děkuji. Od samého začátku se mi zdálo, že zasahování do tohoto systému není dobrý nápad. A čím více se e, blížíme, čím více poukazujeme na backloading, tím více vidíme, že ten opravdu neuzdraví, nezmění situaci v průmyslu a navíc bude spíše průmyslu škodit. Momentálně víme o tom, že mnoho průmyslových podniků se teď stěhuje na mimoevropské trhy. Víme, že papírenské podniky, cementárny, sklárny teď eh, se přesouvají do blízkého sousedství, třeba do Ukrajiny a do Běloruska. Proto si myslím, že bychom se na to neměli dívat s takovými ambiciecemi. Ano, děláme, dělali jsme backloading a víte, že to nebylo uh, Eh, moc hlasů, které rozhodly. Měli bychom se hlavně zamyslit, o co nám tím vlastně jde. Zda nechceme ten systém rozbourat. Protože co, co je na tom, že dokážeme, že můžeme něco ještě zadržet, když vidíme, že ten systém dobře nefunguje, že je třeba ho zlepšit a důkladně a nikoliv jenom kosmetické úpravy, abychom nějak snad třeba uspokojili vlastní svědomí. Proto si myslím, že musíme podpořit to, aby se zadržel ten akt v delegované pravomoci, aby nebyl. To nemůže udělat nic dobrého, může to poškodit průmysl, že už mu to teď škodí. Děkuji. My jsme tedy dali prostor k připomínkám i když to nebylo tak docela podle pravidel, nicméně e, je to tak patrně lepší. Chce se vyjádřit komise? Tak velice stručně. E, děkuji, paní předsedkyně. E, já to zkrátím, jak to jen půjde. Parlament i rada samozřejmě eh, o tom jednali a eh, implementační kompetence komise v oblasti backloadingu jsou poměrně jasné. Parlament odhlasoval příslušnou legislativu, bylo to minulý měsíc a jak už tady zaznělo, Evropský parlament a rada e, mohou e, namítat proti e, implementaci pouze pokud tím komise překračuje své kompetence stanovené v základním aktu. A my se domníváme, že ETS je úspěchem, že dosáhl značných snížení emisí a účelem směrnice je, jak je stanoveno v příloze 1, přinést eh, nenákladné snížení eh, emise a to i v dlouhodobém horizontu dále než do roku 2020. Takže máme pocit, že neexistují žádné právní důvody k této námitce a pokud jde o obsah, tak se domníváme, že backloading je nutný, eh, protože ekonomičtí aktéři se rozhodují o svých investicech na, na základě faktu, že ceny jsou příliš nízké, že je převis nabídky nad poptávkou a myslíme si, že ta cena e, nereflektuje e, náklady, které přinese klimatická změna v dlouhodobém horizontu, což by potom mohlo e, přinutit průmysl k rozhodnutím, které by byly nákladově nepříznivé v dlouhodobém horizontu. Děkuji. Děkuji. Myslím si, že každý tady měl možnost promluvit, tak zítra budeme hlasovat. A tím se dostáváme na konec zasedání výboru a e, bude, a bude se ještě konat schůze koordinátorů v 17.30. Předsedou bude e, kolega Rode, takže zatím nashledanou. Zítra nás čeká dlouhé dopolední hlasování.